Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca. A zahajuji schůzi, která byla přerušena 24. března 2010. Eh, zápisy a dokumenty přijaté 24. března a vám byly dány k dispozici. Máte nějaké připomínky týkající se zápisu? Pokud ne, tak je zápis považován za schválený. Mám zde řadu prohlášení. 26. dubna a uplyne 25 let od jaderné katastrofy v Černobyru. Po 25 letech Vzpomínáme těch, kteří přišli o život, nebo kteří i dnes bojují proti dopadu této jaderné katastrofy. Sovětské úřady eh, udržovaly eh, utajené veškeré informace o jaderné katastrofě, tajili je před eh, svými lidmi i před zbytkem světa a v důsledku toho bylo velice těžké bojovat proti dopadům této katastrofy. Později se Černobyl stal příkladem spolupráce mezi zeměmi, kterých se to týkalo, nebo eh, mezi Ruskem a zbytkem světa. Když vzpomínáme na katastrofu v Černobylu, vzpomínáme také na lidi, kteří eh, v současné době v Japonsku bojují proti důsledkům tsunami a také proti problémům v jaderné elektrárně Fukushima. Eh, dále smutná informace. 96 eh, lidí bylo před eh, rokem usmrceno v rámci katastrofy ve Smolensku. A zemřelo tam také 18 polských poslanců. Jeden z nich se měl stát evropským poslancem. Většina z nich, kteří zemřeli, byli vysocí úředníci polského státu. E, stále ještě není jasné, co se přesně tehdy ve Smolensku stalo. E, očekáváme další informace. A naše myšlenky jsou stále s těmi, kteří eh, s pozostalými. Evropský parlament eh, je nepokojem tím, že nejvyšší eh, soud ve Spojených státech zamítnul žádost pana Troy Davise o zrušení trestu smrti. Úřady amerického státu Georgia a se do tohoto případu rovněž zapojili. Rovněž nás znepokojily uh, události na pobřeží eh, Slonoviny, kde dochází k násilí. Loren Bagbo musí uznat výsledky prezidentských voleb a vzdát se moci. Eh, my vyzýváme k tomu, aby eh, přestali násilné masakry proti lidem. Všichni ti, kteří spáchali zločiny, musí být postaveny před eh, spravedlnost. A my se budeme zasazovat o to, aby k tomu došlo. Dále bych vás chtěl informovat o korupci některých poslanců Evropského parlamentu. K tomuto tématu bych chtěl říci, že ve čtvrtek po schůzi konference předsedů jste ode mě dostali eh, dopis obsahující informace o tomto tématu. Snažíme se učinit eh, kroky k tomu, aby byl vytvořen kodex chování pro zájmové skupiny a lobbysty, stejně tak jako pro poslance Evropského parlamentu. Dnes večer v 18.30 se sejde předsednictvo a bude hovořit o tomto tématu a bude rovněž rozhodovat o tom, jak se dále zachováme v této záležitosti. Pan Nicholson požádal o slovo. 603, máte slovo, pane kolego. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych eh, vzpomenul eh, sobotní vraždy. Eh, v severním Irsku byl zabit mladý policista, který se stal policistou před pouze několika týdny.